slovo na 15 minut. Děkuji vám. Paní předsedající, pane předsedo, dámy a pánové poslanci Evropského parlamentu. Je mě ctí, že před vás mohu dnes eh, předstoupit jako rezignovaná komisařka pro vnitřní trh průmysl, malé a střední podniky a podnikání. Doufám, že se mi podaří získat vaši důvěru a podporu pro komisi pre, eh, pany předsedy Junkra. Po ekonomické krizi posledních šesti let vidíme viditelné eh, příznaky eh, zotavení, ale pořád ještě potřebujeme nutně růst. Zaměstnanost Evropa potřebuje eh, se vrátit ke své prosperitě, ekonomické dynamice a sociální kohezi. Já se proto budu zabývat a soustředovat na reálnou ekonomiku, která musí být středem naší evropské agendy jak na to. Určitě se nemůžeme vracet k debatě o tom, zda potřebujeme liberálnější nebo sociálnější Evropu. Potřebujeme obojí a obojí je stejně důležité. Vnitřní trh eh, může našim eh, občanům a firmám eh, prospět nejvíce, když je bude považovat za svou prioritu. Můžeme dělat také více pro konkurenceschopnost naší ekonomiky, poněvadž moderní ekonomiky eh, jsou postaveny na hodnotových řetězcích, kde zboží a služby na sobě závisí a kde příležitosti k růstu eh, jsou ne hned vedle, ale často je třeba je hledat v zahraničí. Já budu navazovat na práci svých předchůdců pana Barniera, Tajanyho a Ferročiho. Soustředím se na čtyři cíle. Na rozvoj plného potenciálu vnitřního trhu, podporování průmyslové konkurenceschopnosti prostřednictvím investic a inovací, usnadňovat prostředí pro eh, firmy a malé střední podniky a dále budu eh, se snažit šířit náš vnitřní trh za naše hranice. Takže za prvé Milionkrát jsme slyšeli, že náš vnitřní trh je tím nejdůležitějším nástrojem pro zaměstnanost a růst. Nicméně přetrvávají bariéry a dokonce vznikají opět nové. To je také jeden ze závěrů eh, vaše nedávné studie, jaké by byly náklady bez existence Evropy. Musíme se tedy soustředit na ty nejrůstovější sektory. Eh, například eh, vidíme, že zůstávají velké překážky eh, v rozvíjení trhu služeb na celoevropském, celoevropském měřítku. Musíme překonávat tyto překážky a musíme eh, se spolhat více na princip vzájemného uznávání. Také se musíme soustředovat na sektory, které mají jasné vazby na průmysl a malé střední podniky. To jsou služby pro biznis, stavebnictví a malobchod. Zboží patří k důležitým, snad nejdůležitějším pilířům evropského trhu, evropské integrace. Proto potřebujeme zjednodušit a konsolidovat přístup společného trhu k oběma, alespoň tedy v některých sektorech. Rád bych také změnila v této souvislosti digitální společný trh. Je totiž nejvyšší čas, abychom ty k, k, ke smartphonům, které máme všichni, dali také smart policies, chytré politiky. Musíme skonsolidovat a budovat na tom, stavět na tom, co už existuje. A z toho se odvozují mé priority. Je třeba, aby všechna pravidla, všechny principy řádně fungovaly jednoduše, včas a efektivněji než dosud řízení vnitřního trhu pro mě bude stejně důležité jako pro vás a musí se hrávat eh, svoji plnou roli v evropském semestru s členskými zeměmi. Eh, Budou svých zaměstnanců chtít, aby plně využívali nástroje a posuzovali, jaké přínosy a náklady legislativa bude přenášet, eh, včetně testů malých a středních podniků, mm, důkazu konkurenceschopnosti a tak dále. Budu spolupracovat s místopředou Tirmansem, který je zodpovědný za lepší regulaci eh, a je tady zodpovědný za všechny tyto iniciativy komise. A v neposlední řadě Eh, vůdčí silou pro růst jsou naši spotřebitelé. A spotřebitelé musí vědět, že Evropská unie je zde pro ně. A to znamená, nemůžeme zanedbávat sociální dimenzi. Eh, k tomu chci říct celá jasně, že nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že vnitřní trh nemůže fungovat, protože ekonomická svoboda je neslučitelná se sociálními právy a naopak. Samozřejmě je třeba pečlivě vyvažovat. Ale já osobně některá nepochybuji o tom, že společný trh se dá vybudovat tak, aby byl založen na právním státu a aby prakticky fungoval. V této souvislosti chci zdůraznit svůj osobní zájem o sociální podnikání, což je inovativní kombinovaný přístup. Jsem přesvědčena, že kdo chce najít řešení, najde je. Například ten profesionální průkaz EU. To může zjednodušit ledacos. Dovolte, abych uvedla několik příkladů toho, eh, na co se chci soustředovat v prvních několika měsících. Plná implementace direktivy o službách spolu s obnovenou strategií pro vnitřní trh služeb bezpečnost produktů a dozor nad trhem, efektivní aplikace nové legislativy pro veřejné zakázky, konsolidace našeho rámce pro duševní vlastnictví. Moje druhá velká priorita bude podpora průmyslové konkurenceschopnosti prostřednictvím investic a inovací. Nedosáhneme udržitelného růstu bez solidní průmyslové základny průmysl eh, zodpovídá za tři čtvrtiny eh, soukromého výzkumu a vývoje a za tři čtvrtiny evropských exportů více než jedna miliarda eur eh, denně. Průmysl je určitě středem a srdcem reálné ekonomiky v Evropě a s tím souvisí samozřejmě také zboží a služby. Pokud chce Evropa prosperovat, pokud chce být globálně konkurenceschopná, chce být technologicky na špici a ekologická, musíme podpořit konkurenceschopnost průmyslu a e, podíl na HDP se musí do roku 2020 zvýšit na 20 K tomu patří čtyři hlavní oblasti. Za prvé, Průmysl potřebuje mít dostupné vstupy, to znamená energie, suroviny a také školené pracovníky. V Evropě máme nejdražší energii na světě. Závisíme na dovozech energie a také surovin. A to je problém zejména pro některá odvětví, eh, jejíž konkurenceschopnost je třeba zachovat. Budu usilovat o zjednodušení Eh, lepšího využívání energií, protože konkurenceschopnost a udržitelnost eh, jsou rodné sestry. Budu podporovat také integraci v rámci vnitřního energetického trhu. Budu pracovat spolu s kolegyní Marianne Tyson eh, tak, abychom, pokud se týče profesionálů, doplnili na trh ty, kteří tam chybí. Za druhé, největším problémem současného evropského průmyslu je dramatický pokles investic eh, minus 20% oproti situaci před krizí. Zde budu spolupracovat s předsedou Katajnenem na jeho 300 miliardovém balíčku investic. Musíme zajistit, že tyto peníze eh, budou produktivně vynaloženy. A já budu používat eh, veškeré své zkušenosti eh, s regionálními fondy také v této oblasti v rámci naší eh, strategie chytré specializace. Za třetí, Průmysl musí být schopen investovat do inovací a modernizací. Musíme vytvářet inovativní prostředí, které podporuje myšlenky od samého začátku až po vstup na trh. Budu využívat všechny politické nástroje, od našeho duševního vlastnictví a příslušné infrastruktury až po podporu zavádění inovace technologií prostřednictvím finanční politiky a politiky veřejných zakázek. Spolu s kolegou Kalosem Medasem eh, budu využívat program Horizont 2020 tak, abychom podporovali průmyslové inovace, zejména v důležitých sektorech, jako je digitální průmysl, eh, vyspělé, vyspělá výroba biotechnologie a nanotechnologie. Za čtvrté, eh, budu se soustředit na strategická průmyslová odvětví. Například v oblasti automobilového průmyslu bychom měli obnovit proces CARS 2020 měli bychom revidovat schvalování vozidel a e, naléhat na celosvětové, celosvětovou harmonizaci e, předpisů pro automobily. V oblasti chemie e, chci pracovat na lepšené implementace, implementaci REACH. Pokud se týče obrany, zaměřím se na vnitřní trh, na racionalizaci, investice a tak dále. Eh, ve stavebnictví eh, navrhuji provést eh, kontrolu prověření stavu a zdraví tohoto odvětví. Ale, aby bylo jasno, budu ke všemu přistupovat ze širokého hlediska a bude se to týkat všech průmyslové odvětví, od ocelářství po cestovní ruch. Současně s tím musí být jasné, že ve spolupráci s evropským průmyslem eh, se budu snažit eh, hra, eh, zejména soustředovat na to, na čem závisí občanům. Za prvé ve zdravotnictví. Chtěl bych vás ujistit, že garance zdraví našich pacientů a občanů bude jeden z mých hlavních zájmů. Bezpečnost zdraví a bezpečnost práce především. A chci také na tomto pracovat s kolegou Vitenisem Andrew Kajetisem, který bude zodpovídat komisi za zdravotnictví. Za druhé, náš průmysl musí zůstat udržitelný. A to znamená, že také je třeba, aby nám tomu pomáhal rozvoj zeleného průmyslu. K tomu patří balíčky opatření, jako jsou čisté technologie a tržně uplatňovaná, tržně zvyšovaná účinnost využití zdrojů. V roce 2015 navrhnu eh, plán na celé období se všemi akcemi na podporu průmyslu a konkurenceschopnosti a bude se to odvíjet od evropského semestru. Třetí priorita a ta se týká malých a středních podniků. Všechny firmy potřebují příznivé podnikatelské prostředí a zejména jeho předvídatelnost. Budu se zejména změřovat na malé a středné podniky, eh, přičemž chci, aby v programu COSME bylo k dispozici 2,3 miliardy eur a také chci zlepšit Enterprise Europe Network tak, aby i malé a střední podniky mohly lépe využívat eh, vnitřního trhu. Všechny iniciativy, které předkládám, Eh, budou podrobeny testu MSP tak, aby bylo eh, prověřeno, že nebudou mít negativní dopady na malé podniky. Navrhnu také revidovaný eh, zákon o malých podnicích v Evropě. Chci zajistit, aby se radikálně snížily náklady podnikání a aby se rychleji a snáze udělovaly licence můžeme usnadnit eh, administrativní břemeno tím, že budeme mít elektronická jednotná kontaktní místa například. Eh, dále, pokud se týče eh, bankrotů, chci, aby čestní podnikatele měli možnost dostat druhou šanci. A na tom budu spolupracovat s komisařkou Věrou Jourovou. Pokud se týče podpory našeho trhu i za našimi hranicemi. Samozřejmě, že naše budoucí prosperita závisí na mezinárodních trzích a my v Evropě potřebujeme přístup na cizí trhy. Zde budu pracovat eh, s komisařkou Cecilie Mastronovou pro obchod a budu podporovat otevři, otevírání trhů evropských, ale eh, v eh, smyslu vzájemnosti a reciprocity. Hovořím zejména o dohodami se Spojenými státy a s Japonskem. Chci snižovat tarify, eh, odstraňovat netarifní bariéry, otvírat eh, trhy služeb a tak dále. Ale musí být jasné, jak řekl pan Juncker, nemůže to jít na úkor našich vlastních standardů. Samozřejmě eh, budu se zaměřovat taky zejména na emerging markets, jako je Čína a dalšími, eh, další země z našeho, eh, našeho sousvězí. Dovolte ještě jednu větu. V Evropské unii máme někdy pocit, že na prohloubení prohloubení, prohlubování společného trhu se děje pouze v zájmu velkých firm. Tak to není. Společný trh to musí být mnohem víc než toto. Je to základ evropské ekonomiky a týká se každého jednotlivého podniku. Tedy eh, společný trh spolu s inovacemi musí zlepšit konkurenceschopnost a budovat také a vytvářet zaměstnanost a růst. Děkuji. Takže do práce. Great.